kdo se zdržel, zamítnut. Návrh je 287 a když 49 dohromady, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijaty. Nyní budeme hlasovat o návrhu Votiamo l'emendamento Agri 50. Agri 50, kdo je pro, kdo je proti, kdo se slyšel? přijat. Návrh 290 kolegy Poce. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. Nyní budeme hlasovat o 291. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. Nyní budeme hlasovat o návrzích 292 a Agri 51. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijaty. Nyní budeme hlasovat o návrhu 293. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel zamítnut? Přejdeme teď ke kompromisu 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel přijat? Nyní se dostáváme k návrhu 299 a Agri 55 dohromady, protože jsou totožné. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel přijaty? Kompromis 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. Nyní budeme hlasovat o kompromisu 5. Kdo je pro? Kompromis 5. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. Nyní je návrh 305. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. Nyní kompromis 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. Nyní kompromis 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. Nyní kompromis 7. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. Kompromis 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. Nyní hlasujeme o návrhu 337. Kdo je pro? 337 kolegy, Pedicíny a spol. Našli jste to všichni, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnout. Návrh 338, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnout. Návrhy 339 a Agri 66 amblok, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijaty. Návrh 340. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. Návrh Agri 67. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. Návrh 341. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. Návrh 342, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnout? Nyní budeme hlasovat o kompromisu 29, kdo je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. Nyní budeme hlasovat o návrhu 347. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. Nyní návrhy 348 a Agri 69. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuty. Nyní návrhy 349 a Agri 70. Kdo je pro? kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuty. Nyní hlasujeme o návrhy, návrzích 350 a kdy 71, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuty. Nyní návrh 351, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnut. Nyní budeme hlasovat o kompromisu 21. Kdo je pro kompromis 21, kdo je proti, kdo se zdržel, přijat. Nyní budeme hlasovat o návrhu 359. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnu Ten návrh 362. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Prověříme. Prověříme, asi už jste unavený. Zahajuji hlasování. Všichni se odhlasovali. Končím hlasování. Přijato. Nyní kompromis 22. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. Nyní se dostaneme k návrhu 372. 372. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. Návrh 373. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. 300. Ta 74, kdo je pro, kdo je proti, kdo se... Já ještě jednou. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Prověříme. Všichni odhlasovali, končím hlasování. Zamítnut. Nyní budeme hlasovat o návrhu 375. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel zamítnut? Návrh 376. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel zamítnut? Návrh 377 a 73. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijaty. Návrh 378 je slučitelný. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. Návrh 379. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. Návrh 380. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. <clears throat> Návrhy totožné 381, 382 a 274. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? zdržel eh, přijatý. Kompromis 30. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijatý. Nyní se dostáváme k návrhu 399. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat návrh 400. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. Návrh 36. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. Nyní budeme hlasovat o návrhu 401 a Agri 76. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnutý. Návrh 402. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. Návrh Agri 77. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. Nyní budeme hlasovat o návrhu 405. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. Nyní návrh 406. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. Návrh 407. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. Teď budeme hlasovat o návrhy, návrhu 48 a Agri 78. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijaty. Teď budeme hlasovat o návrhu 410. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. Návrh 411. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut návrh Agri 79. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. Nyní budeme hlasovat o kompromisu 9. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. A návrh 418. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. Návrh Agri 81. Kdo je pro? kdo je proti, kdo se zdržel, přijat. Návrh Agri 82, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijat. Návrh 419, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijat. Návrh Agri 83, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijat. Návrh 421, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Přijat. Návrh 422. Kdo je? 422. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. Návrh 423. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. Návrh. A prověříme, dobře, prověříme. 423, prověřím elektronicky. Všichni jste odhlasovali. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. Nyní budeme tedy hlasovat o Votiamo adesso l'emendamento. Jdeme na hlasovat návrh 37. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. Nyní budeme hlasovat o návrhu 420. Ne, ten odpadá, takže teď budeme hlasovat o kompromisu 10. Kompromis 10, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijat. Nyní budeme hlasovat o kompromisu 11, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijat. Nyní budeme hlasovat o návrhu 435, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijat. Nyní budeme hlasovat o na, ne, kompromis 32. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijat. Návrh 436, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, prověříme. Zahaju hlasování. Všichni odhlasovali. Končím hlasování. Zamítnut. O jeden hlas. Kompromis 31. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. Nyní budeme hlasovat o kompromisu 33. Kompromis 33. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. Nyní budeme hlasovat o návrhu 44. Kdo je pro? Kdo, se, kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. Nyní Agri 92. Slučitelný. Kdo je pro? Kdo proti? Co se zdržel? Přijat. Nyní návrh 458. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Prověříme elektronicky. to votato ty... Všichni odhlasovali, končím hlasování. Přijat. Nyní Návrh 459. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. Nyní budeme hlasovat o návrhu 45. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Já se omlouvám, ale GUE a e, e, další nechápu. Nepochopil jsem, takže prověříme. prověříme. Avete votato tutti? Všichni odhlasovali, končím hlasování. Tak jasná většina, já se omlouvám. Nyní budeme hlasovat o návrzích 461, 62 a Agri 93. Kdo je pro? Kdo je proti? To se zdržel? Přijaty. Nyní je návrh 46. Kdo je pro? Kdo je proti? zase se zdržel? Přijat. Nyní budeme hlasovat o návrhu 464. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. <clears throat> Nyní návrh 465. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. Nyní budeme hlasovat o návrzích 466 a 95. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijaty. Návrh 467. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. Nyní budeme hlasovat o návrzích 469 a Agri 97. Jsou totožné. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijaty. Nyní budeme hlasovat o návrhu Agri 98. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. Nyní hlasujeme o návrhu 471. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Prověříme. Avete votato tutti? Všichni už hlasovali, končím hlasování. Přijat. O jeden hlas nyní tedy se dostáváme k návrhu Agri 99. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. Agri 100. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. Návrh 472. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. Nyní 473 a 101 jsou totožné. Kdo je pro? kdo je proti, prověříme. Avete votato tutti? Ti už hlasovali dobře, končíme hlasování. A návrh byl odsouhlasen, přijat. Nyní návrh 474. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. Návrh 100. Agri 102. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. Návrh 47. Kdo je pro? Kdo je proti? To se zdržel, prověříme. Avete votato tutti? Všichni odhlasovali. Končím hlasování. Zamítnut. Návrh 400. 75. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. je 476 a Agri 103. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. Hmm, prověříme. Dobře. A vy ty votat... Všichni odhlasovali. Končím hlasování. Mluvám se. Přijat. Návrh 48. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Prověříme. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Přijat. Nyní návrh 49. To je pro? Je proti? Kdo se zdržel? Přijat. <clears throat> návrh 50. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Prověříme. ty Avete votato tu... Všichni odhlasovali. Končím. Přijat. A nyní návrh 477. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. Návrh 478. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. Kompromis 25. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. Návrh 481. 481. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat.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 Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. Návrh 495. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. Nyní 496. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. Nyní návrh 53. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. Návrh 54. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. Návrh 52. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. Návrh 497. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. Návrhy 498 a agri 108. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Prověříme. Avete votato tutti? Všichni hlasovali, končím hlasování. Přijat. Nyní 499. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se držel? Prověříme. Avete votato? Všichni už odhlasovali. Končím hlasování zamítnut. Návrh 500, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnut. Návrh 501, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnut. Návrh 502, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnut. Návrh 503, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnut. Návrh 504. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. Návrhy 505, 506. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuty. Návrhy. Návrh 507. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. Návrh 508. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. Návrh 509. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. Návrh 510. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. Návrh 511. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. Návrh 512. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. Návrh 513. Kdo je pro? Kdo je proti?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 A teď se dostáváme ke kompromisu 36. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. No, nyní kompromis 37. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. Návrh 563. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. Návrh 562. Kdo je pro? kdo je proti, kdo se zdržel, přijat. Návrh 564. A? Ne, musíme hlasovat o návrhu 561, druhá část kolegy Lízeho. Je slučitelný s 563 a 562. Říče mi sekretariá, že máme hlasovat, takže 561, druhá část. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijata. Přijata. 564. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. Návrh 565 a Gry 111. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnutý. Návrh 566. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. jeden hlas z SAD navíc, jeden socialista navíc. OK, avete votato tu? Všichni se odhlasovali. Končím hlasování. Přijat. Nyní návrh 567. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. Návrh, ne, teď přímo ke kompromisu 24. Eh, kdo je pro kompromis 24, kdo je proti, kdo se zdržel, přijat. A teď budeme hlasovat o návrhu 591 kolegy Lízeho. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. 592. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Prověříme. Všichni odhlasovali, končím hlasování. <clears throat> Přijat. Nyní budeme hlasovat o 593. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. Návrh 64, slučitelný. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Prověříme. Avete votato tutti? Všichni hlasovali, končím hlasování. Hm, přijat. Hm. Votiamo adesso l'emendamento. Nyní návrh 598 kolegy Podsel. Kolega Pod 598, kdo je pro? Kdo je proti? Co se zdržel? Prověříme. Avete votato tutti? Všichni hlasovali, končím hlasování. Zamítnut. Nyní 597 a Agri 118, první část. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. Nyní budeme hlasovat o Agri 118 o druhé části. Kdo je pro? kdo je proti, kdo se zdržel, přijata. Návrh 599, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnut. Agri 119, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijat. Nyní návrh 600, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijat. Návrh 601, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijat. Zamítnut. Návrh 602. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. Návrh 603. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. Návrh 65. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. Návrh 604. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. Kompromis 26. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. Nyní hlasujeme o návrhu 615. Kdo je pro? 615. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. Návrhy 616 a Agri 122. Totožné. Kdo je pro? Kdo je proti? kdo se zdržel, zamítnuty. Návrh 617, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, prověříme. Avete votato tutti? Všichni odhlasovali, končím hlasování. Zamítnut. Návrh 619, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Prověříme. A víte, to tu? Všichni odhlasovali, končím hlasování. Zamítnut. 33 ku 33. Nyní se dostáváme k návrhu 618. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. Návrh 620. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. Návrh 621. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. Prověříme. Dobře. Avete votato tutti? Il voto è chiuso. Hlasovali, končím hlasování. Zamítnut. Eh, nyní návrh 622. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. Návrh 623. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. Návrh 624. Kdo je pro? kdo je proti, kdo se zdržel, přijat. Návrh 626, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijat. Návrh 627, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnout. Návrh Agri 123, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijat. <clears throat> Návrh 626, 66, pardon, pro, proti, přijat. Kompromis 27, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijat. Nyní se dostáváme k návrhu 641, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijat. Návrh 642 a 127, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnut. Návrh 644 a agres 28 kdo je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijatý. Návrh 643. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. 645. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Prověříme. Avete votato? Všichni odhlasovali, končím hlasování přijat. Agri 130. Jde pro. Jde proti. Zase zdržel? Přijat. Nyní kompromis 28. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. Nyní budeme hlasovat o návrhu 625. Eh, Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. Návrh 656. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnout. Návrh 657. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnout. Návrh 69. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijat. Návrh 658. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnout. Nyní kompromis 23. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. Návrh 661. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo je pro? 661. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. Návrh 662. Slučitelný. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. 663. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se slyšel? Prověříme. Avete votato tutti? Všichni odhlasovali. Končím hlasování. Zamítnut. Nyní hlasujeme o 664. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se slyšel? Přijal se návrh 665. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. Návrh 666, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, prověříme. Oh. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Končím hlasování. Zamítnut. Návrh 667, kdo je pro? se? Proti? Kdo se zdržel? Prověříme. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Všichni odhlasovali, končím hlasování. Zamítnut. <clears throat> Návrh 668, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. Návrh 669. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. Návrh 670. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. 671. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. 672, 673 amblok, blok. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijatý. 674, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnut. Návrh 675, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijat. Návrhy 676, 677, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijaty. Návrh 678 a 679, kdo je pro, kdo je proti, prověříme. Avete votato tutti? Všichni odhlasovali, končím hlasování. Zamítnut. Zamítnut. 33 ku 33. Nyní hlasujeme o 680. Kdo je pro? 680. Proti. Zdržel se přijat. 681, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Z EKR žádný hlas? Prověříme. 681. Já potřebuji podporu všech politických skupin. Všichni hlasovali. Končím hlasování. A přijat. 682. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnout. 683 a 134 e, dohromady, kde pro? To je proti, kdo se sešel přijat. Návrh nyní 684 a Agri 135, kde je pro? To je proti, kdo se sešel, zamítnutý. 686 a 136, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel, e, zamítnut. Mm, Nyní 687, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnut. 688, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnut. Nyní 689, mm, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, prověříme. Avete votato tutti? Všichni odhlasovali. Končím hlasování. <clears throat> Zamítnu. Nyní návrh 72, kdo je pro? 72, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Prověříme. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Odhlasovali. Končím hlasování. Přijat. Nyní 692. Kdo je pro? 692. Pro? Proti? Zdržel se? Přijat. Návrh 74. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. Návrh 693. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. Prověříme. No, dobře. Přijata, ale prověříme. A o tato tutti? Všichni odhlasovali konec hlasování. A? Máte kliku. Zamítnut. Votiamo le Nyní návrh 75. Kdo je pro? jde proti? Kdo se sešel? Přijat. Návrh 76. Tak kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. Návrh 694. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. Návrh 77. Kdo je pro? Kdo se zdržel? Kdo přijat. Návrh 78. Kdo je pro? kdo je proti, kdo se zdržel, přijat. Návrh 79, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijat. Návrh 80, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijat. Kompromis 13, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijat. Nyní se dostáváme k návrhu 700, druhá část kolegyně Karen Karenbach, kdo je pro, To je proti, kdo se zdržel, přijata. Návrh 709, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijata. Návrh 82, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijata. Návrh 83, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijat. Kompromis 38, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijat. Nyní se dostáváme k návrhu 732. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. Návrh 733. Slučitelný. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. Návrh 90. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. Návrh 735. To je pro, To je proti, kdo se zdržel, přijat. Návrh 736, To je pro, To je proti, kdo se zdržel, přijat. Návrhy 734, 737, To je pro, To je proti, kdo se zdržel, přijaty. 741. 741. To je pro? To je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. Návrh je 740, 742, 743. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijatý. Návrh 744. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. 745. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. Kompromis 39. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. Nyní budeme hlasovat o návrhu 772. Druhá část Líze a další. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Návrh 705, kdo je pro, kdo je proti, kdo zdržel, zamítnut. Prověříme. Votato tutti il voto. Hlasovali, končím hlasování. Zamítnut. Mm, kompromis 15. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. A nyní se dostáváme ke kompromisu 14. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. Návrh 784. Kdo je pro? proti, kdo se zdržel, zamítnut. Návrh 787, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, prověříme. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Hlasovali, končím hlasování. Zamítnout. Nyní návrh 788. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Prověříme. Amendment 788. Avete votato tutti? Il voto è chiuso? Všichni hlasovali, končím hlasování. Zamítnut. Nyní návrhy 797, 98, totožné. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Prověříme. Avete votato tutti, il voto è chiuso. hlasovali, končím hlasování. Přijat. Přijaty. E, návrh 799. Kdo je pro? Kdo je proti?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 Kompromis 17. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijate. Emendament. Návrh Agri 154. Kdo je pro? Kdo je proti? Prověříme. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Hlasovali, končím hlasování. Přijato. Nyní návrh 859. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. Návrh Agri 155. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. Návrh 860. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. Návrh 861. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. Návrh 862. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. Návrh 100. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamít. Přijat. Kompromis 18. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. Návrh 877. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. 867 pro eh, Agri eh, eh, 68, kdo je pro, proti, zdržel se přijat. Prověříme. Všichni odhlasovali. Končím hlasování. Přijato. Návrh 869, kdo je pro? proti, kdo se zdržel, zamítnut. Návrh 870, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnut. Návrh Agri 157, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnut. Návrh 101, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijat. Návrh 871, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnut. 872, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnut. 873, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnut. 874, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnut. 875, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijat. 876, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijat. Kompromis 19. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijat. Agri 159. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Socialisté? Pro nebo pro? Dobře, přijat. Mhm. Návrh 893. Ne, ten odpadá. Takže se dostáváme k 889. 889. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. Návrh Agri 160. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. Návrh 890. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. Návrh 891. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se držel? Zamítnut. Návrh 892. Kdo je pro? Kdo je proti? Prověříme. Avete votato tu... Všichni odhlasovali, končím hlasování. Zamítnut. Nyní budeme hlasovat o návrhu 103. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. Návrh 104. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. 894. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se přijat. 895. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. Návrh 105 ve dvou částech. První část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijat. Druhá část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnout. A nyní budeme hlasovat návrh 898. Kdo je pro? 898. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. Návrhy 899 a k 162, totožné, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijaty. Návrh 900, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijat. 901, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijat. Návrh 902, kdo je pro, 902. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. Nyní 904. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. Nyní, nyní budeme hlasovat o návrhu návrzích 905 a 166. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. Návrh 906. Kdo je pro? kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Návrh 907, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnut. Nyní 908, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnut. Nyní 909, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnut. 910, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnut. 911, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnut. 912, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnut. Můžeme hlasovat o 913 až 916 unblock. 13 a 16 unblock. Kdo je pro? Kdo je proti? To se zdržel zamítnout. Návrh 106. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. Návrh 918. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. Návrhy, návrh 919 a Agri 167. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. Přijaty. Návrh 920. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. 921. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. Agri 168. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. Na 922. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se... Prověříme. Prověříme 922. Avete votato tutti? Všichni odhlasovali, končím hlasování, zamítnut. E, nyní návrh 923. Kdo je pro? Kdo je proti? Prověříme. Avete votato tutti? Všichni odhlasovali, končím hlasování. Zamítnut. Nyní 924. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel zamítnout? 925. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel zamítnout? 926. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel zamítnout? 927. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel zamítnout? 928. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. 929, kdo je pro? Kdo je proti? To se sešla, prověříme. Všichni odhlasovali. Končím hlasování. Zamítnut. Nyní budeme hlasovat o 930. Kdo je pro? kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnout. Agri 169, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijat. Nyní 933 a Agri 170, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijat. 934, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, prověříme. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Io la hlasovali, končím hlasování. Zamítnut. Votiamo il 900... 935. Kdo je pro? Kdo je proti? To se zdržel? Přijat. 936. Tak Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. 937. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Prověříme. Avete votato tutti, il voto Všichni hlasovali, končím hlasování. Přijat. Nyní 938. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Řekl bych, že odsouhlaseno, ale prověříme. Avete votato? Všichni odhlasovali, končím hlasování. Zamítnout. 939, eh, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. 940, eh, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Prověříme. Avete votato? Všichni odhlasovali, končím hlasování. Zamítnout. Votiamo il 900. Nyní 941. Kdo je pro? To je proti. To se zdržel přijat? 942. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel přijat? 943. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Prověříme. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Hlasovali, končím hlasování, zamítnuto. Návrh 944, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. Návrh 945, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. Návrh 946, kdo je pro? Kdo proti? Se zdržel přijat. A teď recitals, úvodní ustanovení. 107, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel přijat? 108, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel přijat? 109, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel zamítnut? 110, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel přijat? Agri 1, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijat. 111, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijat. Agri 2, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijat. 112, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnut. 113, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnut. Návrh 1, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijat. 114, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnut. Návrh 115, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnut. 116, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnut. Agri 3, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijat. 119, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijat. 108, 17 je slučitelný, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijat. 120, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnut. Agri 4, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijat. 121, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnut. 122, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijaté. 123, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijaté. 124, kdo je pro, proti, zdrželi se, to. 125, 124 bylo zamítnuto. Návrh 125, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 126, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Agri 5, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 127, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 129, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 128, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 130 Agri 6 identické, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 131, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 132, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Aha, 132, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 134, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. A není 135, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní 136, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 137, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Eh, pardon, zamítnuto. 138, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 138 eh, zamítnuto, 140 kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 141 kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 142 kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 1 kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 139 kdo je pro, 149, kdo je pro, proti přijato, 150, kdo je pro, proti přijato, 151, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, Agri 9, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 155, kdo je pro, proti, prověříme. Všichni hlasovali, uzavírám hlasování, zamítnuto. 153, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 154, kdo je pro, proti, ne, pan předseda říká 154 padá a nyní 156. Kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 157, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 158, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 161, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. 159, ne, nyní Agri 10, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní 160, kdo je pro, proti, zdrželi se, prověříme. Když jste hlasovali, uzavírám hlasování, zamítnuto. Návrh 3, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. 162, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto 164 a 11 agri, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato 165, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato agri 12, kdo je ten padá, omlouvá se pan předseda. A nyní 168, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. A nyní návrh 171 jár, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Nyní Agri 13, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Agri 14, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 173, kdo je pro, proti, zdrželi se, prověříme. Končím hlasování za zamítnuto. 174, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto.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 180, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 181, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 187, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Návrh 4, kdo je pro, proti, zdrželi se, prověříme. jste hlasovali, uzavírám hlasování, zamítnuto. 182, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 183, kdo je pro, pan předseda se omlouvá. Hlasovali jsme 185, protože ty předchozí padají, takže 185, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 186, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 188, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Agri 18, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 19, kdo je pro, proti, zdrželi se, prověříme. Agri 19. jste hlasovali, uzavírám hlasování, zamítnuto. 189, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 192, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 190, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 193, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Agri 20, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 194 padá. A poslední strana. 195, kdo je pro, proti, zdrželi se, prověříme. jste hlasovali. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. 196. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 197. Kdo je pro? Proti? Zda se zdržil? Prověříme. Když jste hlasovali, uzavírám hlasování. Zamítnuto. A nyní Agri 22. Kdo je pro? Kdo je pro Agri 22? Proti? Zdrželi se přijato. 198 a Agri 23 blokově, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 199, kdo je pro, proti, zdrželi se, prověříme. Když jste hlasovali, uzavírám hlasování, zamítnuto. Nyní 201, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Návrh 200, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. 202, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 6, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní má slovo paní zpravodajka. No, <clears throat> nejprve bych chtěla poděkovat všem kolegům za trpělivost. To bylo dlouhé hlasování. Děkuji panu předsedovi, poněvadž to je velké umění předseda, když je tolik pozměňovacích návrhů. Nejprve bych chtěla poděkovat všem kolegům a především stínovým zpravodajům ze každé z politických skupin, poněvadž, jak jste viděli, tak těch pozměňovacích kompromisů bylo hodně což znamená hodně pracovních jednání a u článků někdy dost složitých. Tudíž skutečně chci poděkovat všem za e, tu atmosféru, ve které jsme vyjednávali a za vynikající spolupráci. Musím říct, že dnes to, co jsme vám předložili, tak to je výsledek týmové práce a právě proto jsem to tady chtěla říct. Dnes já mm, bych nechtěla hned po vás eh, nějaký vyjednávací mandát. Já bych chtěla, aby tato zpráva neprošla do pléna s tím, že u tak významného návrhu, kde jde o takové eh, výzvy pro zdravotnictví a veřejné zdraví, tak bych chtěla, aby se vyjádřili k tomu všichni a nejenom členové tohoto výboru. Tudíž budu plně respektovat eh, legislativní postup a roli parlamentu a nechci eh, tedy ani ustupovat před veřejnou rozpravou. Je důležité, abychom odhlasovali tuto zprávu na plénu buď březnu či dubnu. A ještě jednou, nebo takov, bych chtěla vám předat takové sdělení. Já to tady říkám jasně, my jsme hodně pracovali na tom, abychom dostali tento výsledek. A samozřejmě vím, že jak vždycky u každého kompromisu platí, že a tady je hodně kompromisů na této zprávě, tak není možné, aby kompromis uspokojil všechny, to je zřejmé. Je to výsledek ale Eh, toho, že jsme museli sladit zájmy všech. A já osobně musím říct, že jsem ráda, jsem šťastná, protože to bylo komplikované a nám se podařilo se dobře dohodnout a já bych chtěla, aby tato zpráva byla přijata na plénu a abychom poté eh, eh, měli návrh, zprávu, která bude silná, koherentní, razantní, ale pochopitelná, uchopitelná, protože tady jde hodně o veřejné zdraví. Tudíž pokud eh, se to dostane do pléna, tak vám chci k tomu říci toto, abyste se chovali všichni zodpovědně, abychom systematicky znovu nepředkládali všechny pozměňovací návrhy, které dnes nebyly odhlasovány, s tím rizikem, že nakonec budeme mít eh, zprávu, která nebude eh, vyrovnaná, vyvážená, nebude konsistentní. Já vím, že ještě budou následovat diskuze, jsem ráda, ale nechci, abychom spochybňovali nebo spochybnili nějak eh, tu naši práci, kterou máme za sebou. A děkuji, děkuji všem stínovým zpravodajím ze všech politických skupin, ale také chci poděkovat všem našim poradcům, kteří nám pomáhali to je všechno, co jsem vám chtěla říct. Tedy, pane předsedo, já si přeji, pokud kolegové souhlasí, abychom mohli e, e, tuto zprávu předat do pléna. A děkuji všem za součinnost. Okay, we have now a nyní tedy závěrečné eh, hlasování o takto obměněné zprávě, takže zahajuji hlasování. Avete votato tutti? Jste hlasovali, uzavírám hlasování. A přijato. E dobbiamo adesso Adesso dobbiamo votare la risoluzione. A nyní tedy je třeba hlasovat o legislativním usnesení, zahají hlasování. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Jste hlasovali, uzavírám hlasování. A přijato. A gratuluji paní zpravodajce. Yeah,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 Pozměňovací návrh 2, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Trojka, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 25 s ústním pozměňovacím návrhem na žádost zelených. Má někdo námitky? Není tomu tak, takže o ně můžeme hlasovat. Kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 26 s ústním pozňovacím návrhem na žádost EPP. Má někdo námitky? Ne. Takže o něm můžeme hlasovat. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh 27, 28 blokově. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Návrh 4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh 6 Agri kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Návrh 5, kde pro, proti, zdrželi se přijato. A nyní návrh 29 s ústním pozměvacím návrhem. Má někdo námitky? Není tomu tak, takže o něm hlasujeme, kde pro, proti, zdrželi se přijato. Návrh 33 Nyní také ústní pozměňovací návrh za SND a EPP. Má někdo námitky? Ne, takže o něm hlasujeme. Kdo je pro? 33. Proti? Zdrželi se přijato. A nyní Agri 7. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Nyní návrh 32. Kdo je pro? proti, zdrželi se přijato, návrh 6, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, agri 8, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, agri 9, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, návrh 35, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, Návrh 7. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Návrh 36. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Návrh 37 a Agri 10 identické. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Návrh 8. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Návrh 38. Kdo je pro? proti, zdrželi se přijato, návrh 9, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, návrh 39, stažen, 40, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, desítka, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, návrh 41, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, návrh 42, kde pro, proti, zdrželi se přijato, návrh 43, kde pro, proti, zdrželi se přijato, návrh 44, kde pro, proti, zdrželi se přijato, 45, kde pro, proti, zdrželi se přijato, návrhy 12, 46 a agri 12 blokově, kde pro, proti, zdrželi se přijato. Nyní návrh 13, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Návrh 14, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Návrh 51, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 52, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Návrh Agri 13, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Agri 14, proti, zdrželi se zamítnuto. Návrh 15, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Nyní na Agri 16, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. A nyní od odůvodnění Agri 1, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Návrh 16, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Návrh a 2, kde pro, proti, zdrželi se přijato. Návrh 17, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 18, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Návrh 1 a Agri 13, identické, kde pro,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 Návrh 23, oddělené hlasování, první část, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, druhá část, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. A nyní má slovo zpravodaj. Ne, není tomu tak. A nyní závěrečné hlasování o takto měněném návrhu. Již jste hlasovali. Uzavírám hlasování. A přijato. A závěrečné hlasování o návrhu legislativního usnesení. Zahajuji hlasování. Jste hlasovali, uzavírám hlasování a přijato. Gratuluji zpravodaj. Vážení kolegové, jsme na konci hlasování, ale máme na programu ještě jeden bod. Eh, chtěl bych poprosit pana Bertoliniho z VHO, aby eh, nám přednesl svou prezentaci. Nemáme čas na diskuzi, nicméně e, je důležité alespoň si poslechnout tu prezentaci a někdy později doufám, že budeme moci diskutovat. Dear colleagues, we start immediately. Vážení kolegové, okamžitě začneme s diskuzí o dalším bodu. Vítám tady pana Bertolínyho ze Světové zdravotnické organizace a prosím ho, aby přednesl svou prezentaci v té troše času, co nám zbývá. Děkuji, pane předsedo. Já se pokusím vzít to, co nejstručněji. Mohu poprosit o slajdy. OK. Okay. Um, um does it move? Otherwise, you can push. Okay. Um, I will talk about. Uh... Tak já budu v krátkosti hovořit o e, tom stavu zdravotní nouze, který byl vyhlášen 1. února a který se týká e, onemocnění viru Zika. Virus Zika je virové onemocnění, které je eh, přenášeno určitým druhem komára typu Aedes a je důležité si uvědomit, že pouze jedna čtvrtina, každý čtvrtý člověk eh, infikovaný tímto virem vykazuje příznaky. A tyto příznaky jsou velice mírné. Je to mírná horečka, eh, vyrážka, bolest kloubu a, a svalů, zánět spojivek. Není žádné léčení ani vakcína. A e, VHO vyhlásilo stav nouze e, na mezinárodní úrovni e, proto, že dochází k výskytu mikrocefalie, což je velice vážné znetvoření v podobě příliš malé hlavy novorozenat, které se dává do vztahu s přítomností viru Zika. Mikrocefalie byla pozorováno v místech, které jsou postižené virem Zika. Další možný potom efekt je syndrom Guillain-Barré, který postihuje dospělé a mladé lidi a vytváří nebo způsobuje slabost imunního systému a paralýzu. Většina lidí e, infikovaných zikou e, se nakazí kousnutím infikovaného komára. Existují pouze omezená data o jiných způsobech nákazy, jako je především nákaza pohlavním stykem. Jsou, myslím, tři e, tři popsané případy v literatuře, kdy je zdokumentováno, že šlo o přenos pohlavním stykem z muže na ženu vždycky eh, když muž, eh, který byl nakažený, měl styk se ženou, přenesl tuto chorobu. To bylo zdokumentováno pouze ve třech případech v literatuře. Zika se může přenášet také krví a transfuzí krve, takže když někdo daruje krev a má tuto chorobu, může ji přenést na jinou osobu. Hlavní způsoby ochrany před touto chorobou eh, jak už jsem říkal, není žádný lék a žádná vakcína a proto lidé, včetně těch, kteří cestují, se můžou chránit tradičními způsoby, tak jak se chrání před kousnutím komáru: používání repelentů, eh, oblečení eh, světlých barev, používání překážek, jako jsou zavřená dveře, zavřené dveře a okna, moskytiery a tak dále. A e, zejména vyprazňování nebo zakrývání nádob s vodou, kde by se komáři mohli množit. Tato nákaza byla poprvé zaznamenána e, u opic v Ugandě v roce 1947 a je velice zajímavé, jak se vyvíjela, protože e, od těchto prvních případů e, se šířila do západní Evropy poměrně okamžitě, poté na azijský kontinent, potom se přesunula zase do Indonésie a na některé další ostrovy a potom se přesunula na Guam a na pacifické ostrovy tomu došlo v roce 2007 a potom v roce 2013 do francouzské Polynézie. Potom z francouzské e, Polynézie na, na Velikonoční ostrov e, a odtamtud do Jižní Ameriky. A taková je nyní e, celková situace postižených zemí. Takže Zhruba 34 zemí je nyní e, postižených většinou na americkém kontinentě, ale také v jihovýchodní Asii a v regionu západního Pacifiku. ta nedávná chronologie, která vyvolala ten poplach, je shrnuta na tomto slajdu. V podstatě Brazílie zaznamenala první případ v květnu 2015, e, potom o něco později to bylo potvrzeno, pořád ještě v květnu, a pak eh, byly zaznamenány první případy syndromu Guillain-Barré ve státě Bahia, to bylo v srpnu, Eh, potom ohlásil první, ohlásila Kolumbie první potvrzený případ 10. října a Brazílie eh, hlásila nezvyklý nárůst mikrocefalie 30. Eh, října. To vám tady ukazuji, jak, abyste měli přehled o tom, jak rychle to všechno probíhalo. 30. října jsme získali první signály o spojitosti mezi zvykou a mikrocefalí. A potom 30. ledna 26 zemí mělo potvrzený případ Ziky a 1. února byl vyhlášen mezinárodní stav nebezpečí bylo nahlášeno zhruba čty, přes 4 tisíce podezření na mikrocefalii z, a jak už jsem říkal, jsou to velice mírné případy. V mnoha případech vůbec o té infekci nevíte. Na tomto slajdu eh, zhrnuji některé důležité informace podle mého názoru. Eh, zejména 30. ledna brazilské ministerstvo zdravotnictví ohlásilo 4783 případů mikrocefalie, včetně 76 úmrtí. A co je velice důležité eh, upřesnit, že z 1100 případů, které byly analyzovány hloubkově, protože tady je zapotřebí nasadit ještě rentgen a další různé metody a zkoumání příznaků, tak z těchto pouze 404 případů bylo potvrzeno a 709 bylo vyvráceno. Zbývajících 3670 je stále ještě předmětem e, vyšetřování. Takže z těch 4000 případů je možné, že čtvrtina z nich, okolo tisíce, jsou opravdu při potvrzené případy mikrocefalie. I kdyby to bylo tak, bylo by to stále mnohem více, než kolik se zaznamenává mikrocefalie v Brazílii normálně, což není ani 200 případů ročně za obvyklých okolností. Každopádně tu máme pětinásobek až desetinásobek normálního počtu případů. Můžeme tedy už hovořit o epidemii. U těchto eh, potvrzených případů u 17 z nich eh, došlo k potvrzení, že eh, šlo o infekci virem Zika. Kromě toho bych chtěl zdůraznit, že ve francouzské Polynézii, která měla epidemii v letech 2013 a 2014, bylo, eh, bylo, došlo, došlo k rození dětí s abnormalitami. Nyní tutéž epidemii pozorujeme v Brazílii, takže není to nyní poprvé, kdy je takto potvrzená ta, ta mikrocefalie. Velice důležitý je případ ze Slovinska, který byl nedávno uh, ohlášen. Uh, jde o ženu, která byla nakažena zikou Eh, ve 13. týdnu těhotenství, když pracovala v Brazílii. Pak se vrátila do Slovinska, byla eh, vyšetřena ultrazvukem v 28. týdnu, zjistili u dítěte eh, mikrocefalii, situaci hodnotila etická komise a ona podstoupila potrat. Dítě okamžitě zemřelo, bylo analyzováno a mělo velice malý mozek s vysokým obsahem ziru, vika, zika, kalcifikace a tak dále. To je jediný případ, nicméně je to jeden z těch nejdůležitějších, který byl v literatuře popsán. Dále, vyhlášení mezinárodního stavu nebezpečí e, proběhlo 1. února 2016 a týkalo se podezření e, na vztah mezi zikou a mikrocefalií. Byla to poměrně mimořádná událost vzhledem k počtu případů, které jsou ovšem nepotvrzené, jak už jsem říkal. Je zapotřebí mezinárodní koordinované reakce. Za této situace ale, přestože je možné, aby VHO vydala určitá omezení cestování, my jsme vydali pouze doporučení pro cestující těhotné ženy, které vyzýváme, aby necestovali do postižených zemí. Na tomto slajdu eh, shrnuji některé hlavní eh, eh, aspekty, které momentálně zvažujeme, protože je to opravdu nová situace a stojíme před mnoha otázkami a značnou nejistotou. Například bude zapotřebí vyvinout laboratorní testy které zatím ještě plně nejsou k dispozici, které by včasně detekovaly tuto chorobu. Pak je to problém z hlediska technického managementu a monitorování žen, které mají podezření na mikrocefalii. Tady je důležité zvažovat různá rozhodnutí souvisejících s těhotenstvím, včetně ukončení těhotenství, tam, kde to zákon umožňuje. Důležitým problémem je také vektorová kontrola, tedy e, iniciativa zemí e, na e, snížení počtu případů prostřednictvím tradičních mechanismů. Potom také dezinfekce letišť, kam přistávají letadla z postižených zemí. Riziko pro evropský region. Riziko, že eh, cestu, cestovatelé přinesou ziku z postižených zemí do Evropy je čím dál vyšší, eh, nicméně komáři typu Edes eh, se v zimě nevyskytují v Evropě. Komáři vykazují nízkou aktivitu a riziko přenosu viru Zika v Evropě je proto nesmírně nízké. Na jaře a v létě se samozřejmě toto riziko může zvýšit vzhledem k tomu, že komáři se budou snadněji množit v teplejších klimatech. Důležité je si uvědomit následující. Toto je slide od ECDC, pokud se nepletu. Komár Edes Egypty, komár egyptský, což je ten, který přenáší tuto nemoc, společně také s horečkou dengue a chikungunya, se vyskytuje v Evropě jenom v tom červeném území. Jak vidíte, na východním břehu Černého moře. Nicméně Edes albopictus, komár tigrovaný, což je další typ komára, ten eh, přenáší také Činkunguju a možná si vzpomenete, že že došlo k epidemii Činkunguje v, v Itálii v oblasti Raveny v roce 2007, tam bylo zhruba 300 případů, tak ten se poměrně eh, často vyskytuje v Evropě. Je v Itálii, v Řecku, v Chorvatsku, na jihu Francie, ve Španělsku a také na určitých izolovaných eh, místech v dalších oblastech, včetně eh, jihu Německa, České republiky a Nizozemí. Eh, takže teoreticky, pokud by někdo s tou chorobou přijel do Evropy a byl pokousán komárem v těchto oblastech a tento komár se nakazil a potom pokousal někoho dalšího, pak může tuto chorobu přenést. I v Evropě. Tak tomu ale zatím není, a nebude tomu tak, pokud podnikneme patřičná opatření na kontrolu vektorového šíření. Chtěl bych ještě zdůraznit, že u té epidemie činkunguje? já jsem to ve své předchozí funkci značně studoval, e, tak tam e, veřejné struktury zareagovaly velice promptně a do několika dní byl problém naprosto izolován a e, bylo zjištěno pouze 235 případů, takže veřejný systém zareagoval rychle, izoloval nákazu a zastavil ji. Jaká jsou doporučení od VHO? Zejména vektorová kontrola je velice důležitá v postižených zemích a v budoucnu také v Evropě. Je zapotřebí informovat eh, ty, kdo cestují, aby si dávali pozor a vyhýbali se všemi tradičními způsoby kontaktu s komáry. Je zapotřebí rozšířit dohled a laboratorní detekci viru, posílit výzkum, protože potřebujeme vyvinout e, očkovací látku proti této chorobě. Zejména pokud se problémy s těhotenství potvrdí, tak je to podobné jako e, rubela. Jak víte, e, tak na rubelu existují vakcíny a tady to bude podobné. Je zapotřebí očkovat mladé dívky, aby se problém odstranil. Pak je tu ještě otázka dezinfekce letišť. VHO vydalo zcela jasné doporučení v tomto ohledu. Vím, že například v Itálii se to aplikuje, nevím jak v dalších zemích, a samozřejmě je zapotřebí sdílet informace na veřejnosti. VHO bude podporovat evropské země a jsme k dispozici, pokud by byly nějaké otázky. Máme také velice dobře podloženou webovou stránku, o e, laboratorních e, testech, která obsahuje mnoho informací z celého světa, aktualizuje se každý týden. E, já vám radím, abyste se tam podívali a zkontrolovali příslušná data. Děkuji, pane předsedo. Já myslím, že poděkujeme VHO a panu Bartolínimu za jeho prezentaci na k samém konci této schůze. A já se omlouvám, že hlasování trvalo tak dlouho. Nebylo bohužel možné ho nějak zkrátit. A teď si myslím, že můžeme skončit dnešní schůzi a zítra ráno zase začínáme. A někdy v budoucnu eh, proběhne diskuze na toto téma. Takže děkuji vám a uvidíme se zítra ráno.